Siamo in attesa dell'onorevole Ještě čekáme na paní Niebler. Několik sekund můžeme počkat. Eh, Nemůžeme změnit pořad jednání, takže přerušíme zasedání na pět minut a doufáme samozřejmě, že budeme moci čekat eh, o trochu méně. Pokoušíme se zjistit, kde paní Nýbler je. Takže nyní eh, opět zahajuji zasedání. Nasleduje zpráva paní Nibler o vesmírné průmyslové politice EU. Paní Nibler, pokud jste připravena, tak vám ráda dám slovo. Paní předsedkyně, vážená místo předsedkyně komise, vážené kolegyně a kolegové, dnes se eh, psálo v mnohých eh, německých novinách, že EADS chce eh, ve svém odvětví obrany škrtnout mnoha místa. Mě z Horního Bavorska se týká především to, že v Unterschleißheim se má uzavřít výroba a víc jak 8 tisíc pracovních míst je ohroženo. Více jak 400 eh, podniků máme v Bavorsku. Asi třetina zaměstnanců eh, tohoto odvětví je právě v Bavorsku. Navíc k tomu je také 150 podniků, které eh, patří do odvětví satelitů. Ale rozpočty této branže se neustále zkracují a není zde velká perspektiva, což se projevuje také v civilní oblasti. Mnohé podniky využívají vidí také výsledky výzkumu vesmírného průmyslu a naši občané i my v každodenním životě používáme mnohé produkty, které byly vyvinuty v této branži, například navigační systémy, televize a podobně, také e-call a také zemědělství využívá údaje z kosmického výzkumu. Právě proto proto je nezbytné se eh, postit eh, do financování, do velkého problému. V tomto průmyslu jde o Mm, průmysl, který má dlouhé vývojové cykly a je nutné mít vysokou eh, jistotu v plánování. Podniky nechtějí investovat eh, mnoho peněz, eh, když na konci nemají jistotu, zda také naleznou odběratele svých produktů. Já jsem přesvědčena o tom, že určité počáteční investování je zapotřebí proto, aby byly k dispozici prostředky umožňující generovat mm, zaměstnanost růst. Kromě toho potřebujeme také úzkou kooperaci eh, tří eh, eh, institucí, jako je ESA, členské státy a EU pro vesmírný průmysl, tak abychom mohli mít plány do roku 2020. Tyto plány by měly pomoci podnikům jako určité hlavní pokyny. Evropský parlament a Evropská unie se vždy projevili a podporovali silný vesmírný eh, sektor. Je tedy nezbytné co nejrychleji eh, vyrábět mnohé produkty. Další výhody eh, komunikačních satelitních systémů musí být analyzovány. Pouze tak můžeme snižovat závislost na jiných jiných eh, velmocích, které jsou silné v oblasti vesmírného průmyslu. Eh, jen tak můžeme být také konkurenceschopní v této branži. Děkuji vám. Grazie. La parola all'onorevole Kelly. Děkuji, pan Kelly. Uh, Vesmír je téma, které fascinuje mnoho lidí a je potřeba, aby tato fascinace eh, byla cítit i eh, v průmyslu. Bylo řečeno, že eh, v celé Evropské unii pracuje v tomto odvětví 35 tisíc lidí, ale zároveň toto odvětví generuje obrat ve výši 6,5 miliard euro. To znamená, že má velký potenciál a je velmi důležité, abychom využili dobrých programů, které máme, jako, jako Copernicus nebo Galileo, abychom tohoto potenciálu využívali, eh, protože eh, v této oblasti se rozvíjejí i jiné země, ať už jsou to Spojené státy, Indie, Čína eh, a proto musíme rozvíjet náš vnitřní trh v celém vesmírném odvětví. Já si myslím, že určitá odvětví jsou na, tomto, na vesmírných technologiích závislá a například u mě v našem volebním okrsku se vytvářejí technologie, které na základě eh, satelitů monitorují lesy a to je velmi důležité. Eh, jsme díky tomu schopni zjistit velikost stromu, případně i to, jestli ten strom zmizel. Já si myslím eh, tedy, že právě vesmírné kosmické technologie představují velký, mm, mají velký význam význam pro mnohá jiná odvětví. Děkuji. A nyní pan Howitt, prosím. Děkuji, paní předsedkyně předsedkyně v mé volení okresku byla technologie eh, rozvinuta, umožnila komunikace solárních systémů eh, a testování eh, prostoru a také vedla k tomu, že tady je zvláštní polhový systém EU. Tyto jsou to systémy, ale rád bych věděl, jak důležitá bude podpora EU v tomto směru, o které diskutujeme, jestliže máme vyhrát tuto veliký závod o nové pracovní příležitosti. Chci poděkovat paní Niebler jsem rád, že se o tomto dnes hovoří a vítám také skutečnost, že jsme slyšeli eh, eh, závazek o tom, že Velká Británie bude hrát také klíčovou roli. Eh, to je důležité pro podniky. Vítám také to, že toto bylo oznámeno. Určitě je tady úmysl dosáhnout našich cílů, jde Mm, o to, abychom tady měli eh, konzultace s, eh, eh, s ostatními aktéry, tak abychom dosáhli našich cílů. Děkuji. Pan Correira. Paní předsedkyně, blahopřeji své pravodajce. Je skutečně nezbytné podporovat průmyslovou politiku v v oblasti vesmírného průmyslu, abychom byli konkurenceschopní. Programy jako Galileo, EGNOS a další jsou velmi důležité a musí eh, pokrývat celou Evropskou unii. Eh, jsou dobrým příkladem průmyslové politiky. Eh, je možné se také soustředit na malé a střední podniky i na silné komponenty pro výzkum a vývoj. V souvislosti s programem EU 2020 je vesmírný průmysl také důležitý pro rozvoj, je důležitý pro občany a také pro překonání krize. Je eh, to také významné pro eh, politiku zbrojení a tato branže musí být podporována. Děkuji vám. A nyní paní komisařka Redingová. Uh, Předkyně, dovolte, abych nejprve poděkovala paní zpravodajce Nibler uh, za velmi důležitou zprávu k velmi uh, důležitému průmyslovému odvětví, protože vesmír je takovým klíčovým sektorem pro evropskou ekonomiku a vesmírné aktivity vedou k vědeckým, technologickému um, pokroku a k organizační excelentnosti. A proto 11 um, miliard euro bylo přislíbeno uvedeno eh, v příštím eh, víceletém rámci pro, na vesmírné programy EU Galileo Copernicus a nebo vesmírný výzkum. Značná část těchto finančních prostředků bude investována do vesmírných aktivit a proto je klíčové, abychom zajistili co nejúčinnější možné využití takovýchto investic. Dobrá koordinace mezi jednotlivými aktéry je zásadní. Členské státy, Evropská komise, vesmírná agentura a ostatní jsou také klíčové proto, abychom zajistili koherentnost v jednotlivých programech a abychom se vyhnuli duplicitě ve výdajích a strukturách. A e, už se začíná uvažovat tomto směru eh, po nedávném sdělení eh, z komise o eh, navázání řádných vztahů mezi Evropskou unii a Evropskou vesmírnou agenturou. Zpráva paní Niebler je správná v tom, že zdůrazňuje potřebu Evropy vyhledávat technologickou nezávislost a rozvíjet kritické technologie, tak aby mohla posilovat své ambice vesmírné, ale zároveň si udržet konkurenceschopnou pozici na světě. Je to právě globální, ona globální úroveň, mm, kde musíme být velice obezřetní. Mm, komise mm, toto dělá nejenom v kontextu eh, eh, eh, transatlantických obchodní dohody a vyjednávání v tomto smyslu, ale také z hlediska dlouhodobého a tady dojde k dalším krokům v druhé půlce příštího roku. Spravodajka zdůrazňuje také roli soukromého trhu pro evropský vesmírný průmysl a také důležitost satelitního komunikačního sektoru. Komise navrhla celou řadu opatření, která by mohla na pomoci rozvinout vesmírný trh, včetně služeb. A určitě učiníme kroky v oblastech, jako je výzkum a disponibilita jednotlivých ze spektra a podobně. Děkuji vám. A diskusione è chiusa. Děkuji vám. Tímto je rozprava ukončena. Hlasování proběhne zítra v 11.30. Ora relazione Proust. Nyní následuje zpráva Franka Prusta, CARS 2020, vstříc konkurenceschopnému a udržitelnému automobilovému průmyslu v Evropě. Slovo